herr präsident! ich erkläre die <clears throat> am. 26. Eh, prohlašuji za zahájené jednání které, Evropského parlamentu, které bylo přerušeno 26. května.